Welcome. I think this should start. Vítám vás, já myslím, že bychom měli začít. Dobře. Všechny vás vítám, dámy a pánové. Jsem rád, že vás tady vidím. Jak víte, jako obvykle v pondělí musí někteří kolegové zůstávat ve volebních okrscích a nedorazí do Bruselu. Ale to také patří k práci europoslance. Co se týče dnešního pořadu jednání, všichni jste dostali návrh. Já myslím, že ho můžeme přijmout, pokud nemáte nějaké námitky. Schůze se vysílá na internetu a máme tlumočení do 20 jazyků. Estonštiny, malčtiny, slovenštiny a galštiny ne. A přejdeme ke schválení zápisu se zasedání 21. dubna a také z 25. a 6. dubna. Dobře, a dostáváme se k bodu číslo čtyři na pořadu jednání, což je předložení studie na téma Situace v oblasti nástrojů řízení rizik zaváděných členskými státy od období 2014 až 2020, vnitrostátní a evropský rámec. Tuto studii koordinovalo výzkumné centrum pro řízení zemědělských a environmentálních rizik v Madridu za pomoci tří dalších subjektů z Francie, Itálie a Španělska. A konkrétně jde o univerzitu v Grenoblu, Alp, univerzitu v Nápoli a ekonomický institut, institut ekonomiky, geografie a demografie z Madridu. Cílem studie je posoudit prováděcí opatření přijata členskými státy Evropské unie, pokud je ustanovení o řízení rizik v zemědělském sektoru. Jde tedy o to, co zatím udělali členské státy. A studie se zabývá podobnostmi a rozdíly v nástrojích pro řízení rizika, abychom lépe porozuměli jejich rozsahu, jejich struktuře, jejich omezením a také případné účinnosti. A studie také naznačuje budoucí vývoj společné zemědělské politiky ve vztahu k řízení rizik, aby bylo možné účinněji řešit nejisté příjmy a volatilitu trhu. Stabilita příjmů a fungování trhu jsou tedy klíčové záležitosti. A rád bych přivítal tři autory této studie. Je to Izabel Bardachy z Výzkumného centra pro řízení zemědělských a environmentálních rizik ze Španělska. Vítám také pana Joseho Mariu Sumpsi ze stejného výzkumného centra a vítám pana Tomase Garciu Askarateho z Institutu ekonomiky, geografie a demografie ze Španělska. A paní Badachy si vezme slovo jako první. A pokud budeme mít nějaké otázky, já předpokládám, že zřejmě budou, bude na ně také prostor. Dobře, takže já nyní předám slovo paní Bardachy. Prosím. Přehodíme na eh, słuchania, paní. Muchas gracias. Děkuji. Představím vám studii kterou jsme zpracovali pro Evropský parlament a ve své prezentaci budu hovořit předně o cílech. Velice krátce se zmíním také o podpůrném rámci, o implementaci Budu hovořit eh, tedy o implementaci, o tom, jakým způsobem se různá opatření, podpůrná opatření provádějí v členských státech. Eh, zmíním klíčové myšlenky, které nám eh, umožní dospět k závěrům ohledně toho, jaké rysy by podpůrný rámec pro řízení rizik měl mít a na závěr se zmíním tedy o našich doporučeních. Takže jaké jsou cíle této studie? Tak za prvé cílem je provést analýzu používání různých eh, prostředků, které jsou určeny na podporu v krizových a rizikových situacích v jednotlivých členských státech. A na základě získaných výsledků jsme přešli k druhému cíli, a to je navrhnout eh, případný nový podpůrný rámec. Pokud je o podpůrný rámec eh, který by zahrnoval podpůrné nástroje, tak ten samozřejmě je v souladu s pravidly VTO, se standardy pro oblast zemědělství. A tyto standardy samozřejmě musí splňovat také podpůrná opatření pro řízení rizik. Musí to být tedy v souladu s takzvaným zeleným boxem pravidly VTO pro zemědělství. My zde hovoříme o dvou aspektech. Za prvé o pojištěných příjmů a těchto záchranných příjmových sítích a pak o pojištění Eh, sklizně. Pokud jde o příjmové pojištění, tak eh, to spadá do toho eh, zeleného boxu a pojistit je možné ztráty, které jsou větší než 30 průměrného příjmu a kompenzace je nižší než 70 ztráty příjmu a kompenzace souvisí čistě s příjmem, nikoli s cenami, s výrobou či jinými vstupy. Pokud jde o pojištění sklizně, tak pravidla jsou stanovená tak, že musí být oficiálně uznána určitá krizová situace či přírodní katastrofa. Ztráta musí převyšovat 30 průměrné výroby v posledních třech letech. Platby kompenzace se týkají čistě ztrát, ke kterým došlo v souvislosti s příslušnou katastrofou či krizí a nikoliv eh, s objemem výroby tak podobně. To znamená, že pravidla VTO jsou v tomto případě velice omezující, jasně stanoví celou řadu podmínek, které je potřeba splnit, pokud se chcete kvalifikovat v rámci zeleného boxu. Takže my jsme měli samozřejmě na paměti tento eh, rámec a jakým způsobem jsme tedy navrhli ten podpůrný eh, rámec a jakým způsobem on funguje. Jeden rámec fungoval mezi lety 2007 až 2013 a jiný eh, od roku 2014 do roku 2020. Ten první, původní, předchozí rámec umožňoval členským státům uplatňovat podpůrná opatření v rámci SZP podle článku 68 nařízení o jednotných platbách a také byla možnost zvláštních podpor v případě ovoce, zeleniny a vína. Kromě toho existuje také státní pomoc. Existují jasné podmínky pro poskytování státní pomoci členskými státy a tady se zohledňují dva aspekty. Jednak podpora ex ante, a tady spadá pojištění a vzájemné fondy a potom podpora ex post, to jsou ty přírodní katastrofy a tak dále a jsou zde stanoveny jasné podmínky, za jakých je možné takovou to podporu ad hoc poskytovat. Eh, v rámci současného období došlo ke změně rámce. A eh, máme nástroje řízení rizika v rámci eh, SZP. Je to konkrétní eh, podpora, eh, která je zvláště stanovená pro ovoce, zeleninu a víno. Jinak ta státní podpora platí i nadále, tak jak jsem to Popisovala akorát, že podpora v rámci SZP byla přesunuta z prvního pilíře do druhého pilíře. Nadále existují ehm, tedy ty, ty možnosti státní pomoci například v podobě pojištění. Tento rámec, jak vidíme, představuje rámec poměrně flexibilní, který umožňuje reagovat na různou mm, situaci v jednotlivých členských státech a umožňuje to také rozvíjet různé podpůrné modely. Podpora v rámci SZP byla přesunuta z prvního do druhého pilíře s určitými následky, konkrétními následky, eh, které sebou nesou eh, jednotlivé pilíře, ale co je důležité, je to, že podpora v rámci eh, SZP a nebo uplatnění eh, článku 68 v tom předchozím rámci. To bylo vždy možné jenom za splnění určitých podmínek, které v podstatě odpovídají tomu zelenému boxu VTO. To znamená, eh, že museli dojít ke škodám, které převyšují 30 eh, výroby a v takovém případě je možné nasadit podpůrné rizikové nástroje, které kompenzují 30% škodu. Poprvé eh, byly zavedeny eh, tržní podpůrné eh, nástroje na stabilizaci příjmu. To je tedy nový nástroj a jediný nástroj, který v současné době umožňuje v rámci komunitárního systému pokrývat tržní ztráty. Jakým způsobem dochází k implementaci současných podporných opatření? Několik čísel. Tak za prvé Eh, současný rámec umožňuje používat různé nástroje v různých členských státech. Článek 68 CZP eh, byl používán výhradně Francii, Itálii, Maďarském a velice málo eh, nizozemském pro pojistné nástroje. Vzájemné fondy se opět nepoužívají příliš často. Historicky byl tento nástroj slabě využíván, takže co je nejvíce využíváno. Jak vidíme na eh, prezentaci, všechny členské státy využívají eh, různých forem podpory příjmu státní pomoci. Tady vidíte eh, typologii podpůrných nástrojů. My klasifikujeme podle jednotlivých členských států na základě uplatněných nástrojů, buď to v rámci SZP nebo v rámci státní pomoci. Jak vidíte, všechny členské státy použily nástroje státní pomoci a, a nástroje SZP, jak nástroje ex ante, tak i nástroje ad hoc. Tady vidíte už konkrétní čísla e, veřejné výdaje na e, nástroje pro krize řízení e, rizika. Od roku 2007 do roku 2013 jsou zde eh, zahrnuty všechny členské státy. V prvním sloupci vidíte mm, eh, peníze, které byly vydány na pomoc eh, či podpůrná opatření ex post, následují podpory ex ante a na závěr v posledním sloupci součest. Jaký závěr z toho můžeme udělat? Pokud se podíváme na ta závěrečná čísla v tom posledním sloupci, tak vidíme, že ze 14 miliard eh, většina je ve formě státní pomoci a v podstatě ve většině případů jde o pomoc ad hoc, která se uplatňuje například v krizových situacích. Pokud jde o výdaje eh, ze SZP, tak ta částka je mnohem menší. Co je dále velice důležité, je, že čím více výdajů jde ve formě ex ante, tak tím méně výdajů je následně eh, vydáváno formou eh, podporných opatření ex post. Eh, takže tady jasný vztah, je vidět, že není tak potřeba podporovat ta opatření ad hoc pro krize. Jak vypadá uh, u provádění jednotlivých nástrojů v obou dvou eh, rámcích. V rámci SZP vidíme, že došlo k té eh, změně prvního do druhého pilíře. Eh, nalevo vidíte, že Itálie, Francie, Nizozemsko a Maďarsko používali článek 68, ale i tyto členské státy nyní přešly eh, do eh, podpůrných opatření v rámci pilíře 2 a postupně se začínají více využívat nástroje SZP pro řízení rizika. Vzájemné fondy jsou eh, menšinově využívány, stejně jako nástroje pro podporu příjmu IST. Byť je některé členské státy využívají, konkrétně Itálie, Maďarsko a Španělsko. Podívejme se teď eh, na eh, naplánované výdaje pro rozvoj venkova pro období do roku 2020. Vidíme, že jsou tady země, které už začali zavádět podporu v podobě eh, pojistných eh, opatření v rámci programu pro rozvoj venkova Castilla, Leon, Itálie a Maďarsko si uchovávají možnost využívat nástroje na podporu eh, příjmu. Co je tady důležité v tomto grafu, je celkové množství pomoci, které je naplánováno na nástroje pro řízení eh, rizika. Když to srovnám s tím předchozím eh, obdobím, vidíte, že tady došlo k zásadní eh, změně. Byť přece jenom tato opatření nejsou většinová, vidíme tam určitý nárůst při používání těchto podporných opatření pro rizikové situace. Tady vidíte podporu na řízení rizik a zvládání krizí. I tady vidíte, že se udržují ty tendence, kterých jsme byli svědky v předchozím období. To znamená, že změny jsou jenom velice nepatrné a udržuje se ten rozdíl v používání nástrojů mezi jednotlivými členskými státy. Zde vidíte mm, schrnutí hlavních myšlenek či zásad, které by nám mohly posloužit ke zlepšení návrhu opatření pro rizika a krizi. V této pyramidě vidíte schrnutí toho, jakým způsobem se um, distribuuje riziko na základě míry, úrovně rizika. Nahoře v pyramidě, ne, tedy dole v pyramidě vidíte rizika, uh, která hrozí přímo zemědělcům či organizacím producentům, s tím, že tato rizika se nemusí promítat dále v tom řetězci a dále výše eh, v pyramidě. Je možné to řešit eh, například soukromými eh, opatřeními, to znamená, že sami se o pokrytí těchto rizik postarají zemědělci či organizace producentů. Postupně se dostáváme k řízení eh, rizikům, kde dochází k přesunu rizika ze zemědělce na další eh, subjekt. Eh, zde se používají různé nástroje, včetně vzájemných fondů. Dochází ke krytí utrpěných ztrát a na vrcholu máme nástroje financované z veřejných zdrojů, a to jsou eh, situace krizové, situace přírodních eh, katastrof, eh, kdy v podstatě to financování je čistě z veřejných zdrojů. Tato pyramida tedy uvažuje o všech rizikách. Je to ovšem pyramida pružná, mobilní, s tím, že dole jsou ty rizika, která si ošetřují většinou sami zemědělci a většinou se nepromítají do vyšší pater eh, té pyramidy. Čím výše ta rizika jdou v té pyramidě, tím důležitější je globální přístup a tedy veřejné eh, financování. Eh, jaké závěry tady můžeme vyvodit z této studie? Tak za prvé, v Evropské unii neexistuje homogenní rámec pro řízení rizik. Členské státy si zpracovávají své konkrétní modely se svými zdroji financování, nástroji, opatřeními, která si uplatňují eh, své vlastní situace a potřebám. Takže jakákoliv případná reforma současného rámce nebo příprava nových nástrojů by vždy musela nějakým způsobem být kompatibilní s těmi modely, které v tuto chvíli v členských státech existují. Pokud jde o rizika, tato rizika musíme vždy zvažovat v různých eh, úrovních, eh, protože ta rizika nejde od sebe úplně oddělit a tudíž nelze úplně oddělit také různé nástroje na eh, řešení těchto eh, rizik a tady bude potřeba účinná spolupráce mezi veřejným a soukromým eh, sektorem. Jakékoliv nástroje na řízení krizí a rizika také musí zvažovat vztahy, které existují mezi různými úrovněmi rizika. A kromě toho nám analýza současných údajů, které jsou k dispozici, a které jsme využili při naší studii, ukázala, že současná pravidla a standardy nejsou dostatečně účinné proto, aby pomáhaly předcházet krizím. Neexistují dostatečně preventivní opatření, která by eh, dokázala eh, předcházet eh, krizím. Co se týče pojištění eh, rizik, eh, tak tady jsou eh, dva zajímavé aspekty. Jednak jsme viděli, že nástroj pro podporu či stabilizaci příjmu IST byl použit v podstatě pouze Itálii a do určité míry Castilla i Leon, tímto regionem ve Španělsku. Ale šlo o částky velice nízké a tento nástroj byl používán ještě méně často než vzájemné fondy. I ty byly používány eh, velice eh, zřídka. Takže případná reforma eh, krytí rizik na trhu musí asi jít cestou pojištění, protože to jsou opatření či nástroje, které jsou nejčastěji využívány zemědělci i členskými státy. Přesto eh, si myslím, že pojištění eh, příjmů eh, si žádá ještě provedení dalších odborných studií. Bude potřeba mm, přesněji zhodnotit indexaci příjmů, vzniklé škody a ztráty. Bude potřeba vytvořit základnu údajů a hledat eh, komplementarity se současnými pojistnými systémy. Další eh, důležité téma je otázka zajištění, eh, což je součástí současné tržní kultury, ale je důležité, abychom si efektivně definovali rámce zajištění a umožnili větší spolupráce veřejného soukromého sektoru v této oblasti. Teď eh, naše doporučení. Prvním doporučením je to, že Domníváme se, že by mělo dojít ke schválení doporučení, které by zahrnovalo společné standardy, jimiž bychom regulovali používání opatření na řízení rizika v EU. Dále doporučujeme vytvořit Evropskou observatoř pro zemědělské trhy, to by e, umožnilo lépe navrhovat a provádět e, systémy včasného varování, což by zase, což by byl mechanismus, který by byl spouštěn automaticky a následovala by e, krizová opatření. A dále je velice důležité, aby organizace producentů a asociace organizací producentů měly možnost realizovat opatření na eh, úpravu produkce na základě poptávky, tak, aby mohli eh, překonat eh, krizi na trhu. Samozřejmě s tím, že se budou respektovat pravidla volné hospodářské soutěže. Pokud jde o základní platby, pokud dojde k jejich snížení, snížení pří, eh, prostředků na opatření pro řízení eh, rizika krizí, tak si myslíme, že by se měla v rámci SZP udržet určitá možnost eh, nějaké ekvivalentní kompenzace, tak aby zemědělci se mohli proti eh, rizikům nějakým způsobem ochránit. Pokud jde o eh, krizové situace, tak eh, současná krizová rezerva nefungovala příliš efektivně, takže by měla být plánována mimo rozpočet, tak by byla efektivnější. A dále pokud jde o provádění opatření na řízení rizik, to bude vyžadovat navýšení kapacit eh, a bude potřeba to zvážit v rámci programu na rozvoj venkova. A poslední věc, eh, opatření na řízení rizika krizí by měla eh, fungovat jako součást eh, stejného rámce, ať už by to byl první či druhý pilíř nebo nějaký jiný konkrétní pilíř pro řízení zemědělských trhů. Každopádně by tato opatření měla fungovat eh, koordinovaně, aby brala v potaz vztahy mezi různými úrovněmi rizika. To je ode mě vše, děkuji. Bardzo dziękujemy. No děkujeme. A jak už jsem říkal, teď budeme mít příležitost klást otázky. Takže slovo máte vy. Kdo si chce vzít slovo? konkrétnom primjeru. Eh, Děkuji za toto vystoupení paní Bardachy. Já bych se chtěla zeptat na to, jakým způsobem bychom mohli pomoct při řízení mm, krizí v zemědělství v praxi, protože naše zemědělce jsou stále více vystaveni různým rizikům, rizikům eh, především v oblasti životního prostředí. Například v nedávné době ve Slovensku, v Chorvatsku, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku, ale také ve Francii docházelo k významným eh, katastrofám, například eh, k silným mrazům, následovaly tak samozřejmě milionové, pokud nepřímo miliardové ztráty. A je jasné, že členské státy se s tím sami nemohou vypořádat, že je potřeba pojištění. My jsme také se obrátili o, s žádostí o pomoc na Evropskou komisi. A v tomto konkrétním případě mohla mm, byste nám říci, eh, jakým způsobem nejlépe řídit rizika v takovémto krizovém případě, jakým způsobem pomoci těm postiženým zemědělcům a jakým způsobem navýšit nástroje eh, z krizového fondu. Bylo by to řešení? Já tím nechci říci, že bychom měli upravovat rozpočet pro zemědělství, ale spíš si říkám, odkud vzít eh, do, eh, další prostředky. Eh, proto, abychom dokázali krizím předcházet, anebo když už jim dojde, tak jejich dopady na zemědělce zmírnit. Pan posel Hajtoma. Yes, thank you very much, Chair. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo, a také mnohokrát děkuji za prezentaci. Já mám tři stručné otázky. Za prvé, stále se málo využívají nástroje pro řízení rizik a mě by zajímalo proč. A myslíte si, že pokud poskytneme větší prostor samotnému odvětví, přijde s nějakými iniciativami, které jsou vhodnější pro svůj účel pro jednotlivé členské státy? Myslíte si, že se budou tato, vě, tato opatření víc využívat? Neboli myslíte si, že by bylo moudré, kdybychom i v legislativě dali větší prostor pro to, aby toto odvětví samo přišlo s vlastními iniciativami? A druhá věc, vidíme také, že i v rámci druhého pilíře se to málo využívá. A pokud se nemýlím, ten druhý pilíř není vyčleněný. Bylo by řešením přidělit nějaké prostředky na druhý pilíř, aby se ty iniciativy využívaly víc? A pokud je o Greenbox VTO, je opravdu nutné dodržovat těch 30 protože od zemědělců hodně slýchám, že těch 30 které musí dát z vlastní kapsy, je příliš. A je také nutné být v té Green Box, protože máme iniciativy v rámci Amber Box. Děkuji. Děkuji, paní posel Szajer. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank voor de presentatie. Ik, uh, ik vond het zelf heel indrukwekkend wat we allemaal hoorden. En ik, uh... Děkuji za prezentaci, bylo to opravdu působivé, to, co jste nám říkali. A eh, já si připomínám poslední rok v Nizozemsku. U nás došlo k obrovským škodám ehm, díky škůdcům a my jsme se tehdy ptali komise, co vlastně proti tomu můžeme dělat. A odpověď byla úplně stejná. Máme využít druhý pilíř a prostředky pro rozvoj venkova, že ty nám nabízí možnosti. Ale v Nizozemsku se jasně ukázalo, že ten druhý pilíř se používá pro jiné účely a mě eh, opravdu překvapilo, jaké možnosti tam existují. Například eh, ochrana přírody. Jak to potom funguje? Můžeme eh, to v rámci mm, dané země přesunout? Mně pak bylo tehdy řečeno, že vlastně vůbec nevím, o co jde, ale jak jste sama říkala, je zapotřebí opravdu osvěta. Eh, Děkuji. Eh, pane předsedo, já chci také poděkovat za tuto studii a ráda bych se zeptala, na eh, tržní rizika. Já se domnívám, že se jedná o velice aktuální diskuzi, kterou tady eh, vedeme. A hovoříme tady částečně také o dobrovolných opatřeních a vy ve své studii hovoříte o, o opatřeních na úpravu eh, nabídky v kvalitativním i kvantitativním slova smyslu. Také hovoříte o možnosti snížení plateb pro vytvoření většího fondu. Takže na základě tohoto bych se chtěla zeptat. Za prvé, nezvažovali jste e, ve své studii také možnost toho, e, že by se opatření na úpravu poptávky a nabídky prováděly v e, formou veřejných politik a nemyslíte si, že snížení pladeb přivene se ještě další negativní dopady na příjmy zemědělců, že dojde k jejich dalším eh, snížením, protože tyto platby vznikly právě proto, že došlo ke eh, škrtům eh, v politikách a ke snížení výkupních ceň zemědělských eh, výrobků, takže vlastně tyto platby byly takovou drobnou kompenzací pro to, aby zemědělci dokázali přežít. Takže pokud teď uvažujeme o tom, že bychom další prostředky z těchto plateb eh, seškrtali, a že bychom vlastně takto úplně opustili eh, podporu eh, z veřejné politiky pro zemědělství, tak si myslím, že by to rozhodně nebylo v pořádku, nebylo by to dobré a proto bych se chtěla v této souvislosti zeptat, eh, nevím sama, ale jaký je důvod, proč si myslíte, že by se měly dále příjmy zemědělců snižovat? za situace, kdy dochází eh, ke snižování cen zemědělských eh, výrobků, výkupních cen pro zemědělce. Takže mohla byste nám eh, říci, zda jste se těmito věcmi zaobírali při zpracovávání své studie a zda se nemyslíte, že veřejná politika by měla mít větší roli v podpoře příjmu zemědělců. Paní profesorze. Grazie. Děkuji za slovo, pane předsedo. A děkuji také za eh, právě vyslechnutou prezentaci. Jak paní profesorka řekla, tak Itálie eh, využila a zaktivovala eh, program nástroje IST, stabilizace příjmů, byť zatím probíhá aplikační fáze, to znamená, že ještě to nevstoupilo v platnost. Vstup platnost je od 1. ledna 2017. Já bych chtěl položit otázku, která se týká Itálie. Mm, ten fond začne fungovat od 1. ledna, nebo ten projekt, ale zajímalo by mě, co se stane, pokud by se objevily eh, zásadní eh, ztráty a ty by trvaly více než rok. To znamená vlastně riziko, že by ten fond selhal. Jaký potom je mechanismus, který by eh, zajistil kontinuitu toho nástroje IST? A na to navazuje ještě další otázka, a sice určité obavy. Nemáme tady obecné riziko renacionalizace politik? Nebylo by možná efektivnější mít nějaký evropský fond? A e, státy by potom e, zaktivovaly takovéto nástroje IST, protože hrozí nám e, riziko, kdy vlastně Evropa by nefungovala, byla rozstříštěná. Pan posel Poček. Děkuji za udělení slova. Já chci poděkovat rovněž za tu prezentaci. Měl bych jednu stručnou, krátkou otázku, která se týká risk managementu, a to je využívání inovací. E, inovací v zemědělském sektoru, protože e, možná trochu navazuji na to, co říkala paní kolegyně Petir, e, Mrazy byly i u nás a my jsme zjistili, že nám prostě pomrzla celá vlastně od, téměř celá produkce vína. A zjistilo se samozřejmě, kdyby byly eh, ošetřeny nějakou speciální technikou, anebo kdyby se přešlo na mrazoorolnější odrůdy, tak by tato neúroda nenastala. A já, když jsem měl mluvit s jedním farmářem, tak ten mi říkal, že v, eh, v sektoru zemědělství je samozřejmě inovace eh, určitě skvělý, skvělý obor, nicméně zemědělci samotní neumí prostě využívat. Uh, a proto bych se chtěl zeptat, nejsem příznivcem toho, aby se jako ex ante kondicionalita projevila otázka inovací do, eh, do přístupu zemědělců k dotacím. Nicméně určitě to je součástí risk managementu. A já jsem se chtěl vás zeptat, jestli jste uvažovali nad tím, jaké konkrétní nástroje by mohly říct, ponoukat eh, farmáře k tomu, aby eh, tyto nástroje třeba začali víc využívat, aby o nich zaprvé, aby zde byl nějaký výzkum, vývoj v rámci eh, inovací eh, a za druhé, aby oni, kteří věděli a mohli je používat i konkrétní farmáři. Myslím si, že v tomto směru eh, by mohlo hm, právě i postup komise by mohl prostě zemědělce ponouknout tomu, aby se o více o inovace zajímali. A jak zdůrazní, nejsem proto, aby ex ante kondicionalitou byla prostě inovační otázka. Pan poseł Andriu, bardzo proszę. Euh, děkuji, pane předsedo. A také děkuji za prezentaci. Bylo dobré, kdyby se řečník přesunul mikrofon blíž k sobě. Máme tady spoustu lidí, kteří souhlasí s těmito věcmi, s tím, co se jim předkládá. Vidíme veškerá ta čísla a tak dále a musíme to sledovat. Ty nástroje, které musíme aktualizovat, musí být co nejdostupnější co největšímu počtu lidí. Musíme se tady znovu zamyslet nad situací na trhu s mlékem. Toto není jenom střednědobá záležitost. Je to vysoce akutní. Tam je situace velmi obtížná. Na zasedání rady příští týden podle mě musíme zrekapitulovat situaci, protože když se podíváme, jak to vypadá teď, jediné nástroje pro řízení rizik, které jsme byli schopni zavést, se týkají reakcí na bankroty. A minulý týden jsem věděl ve Francii, že mnoha producentů mléka z horských oblastí nemůže dělat nic jiného, než zrušit své hospodářství. A já myslím, že přímo na místě v terénu musíme velice rychle reagovat. Je nesmírně naléhavé, aby každý producent přijal nezbytná opatření, aby se omezily objemy na trhu a na to musí komise reagovat opravdu rychle. Objevilo se to i na posledním zasedání. Potřebujeme účinné kroky. A k tomu potřebujeme zdroje, Jde o to, co teď máme na trhu. Máme tady naléhavou situaci a nemůžeme už čekat. Potřebujeme nějakou eh, reakci na zasedání rady v červnu nebo nejpozději v červenci. Děkuji, pan posel Rope. Aču, <clears throat> pirmininkě, Děkuji, pane předsedo. A děkuji také Izabel Bandachy za prezentaci. Já jsem přesvědčený o tom, že je opravdu důležité zajít do těchto výsledků z průzkumu do větší hloubky a analyzovat současné a střednědobé nástroje, protože v různou dobu se využívají různé nástroje. A je zcela zřejmé, že musíme dospět k nějakým závěrům protože teď jsme zabředli do této situace a mm, budoucnost já vidím pesimisticky, i když všichni chceme lepší budoucnost, všichni chceme, aby v zemědělském odvětví začali působit i mladí lidé. Ano, podmínky jsou různé, ne všechno závisí na samotném členském státě. Projevují se i další faktory, třeba různé systémy zdanění, různé tarify. A například, eh, pokud je o Litvu, naše vláda zavedla spotřební daň pro dýzlová paliva. A tím se snížily příjmy zemědělců a ničím se to nevyrovnalo. Jak eh, víme, zemědělci jsou na jedné straně závislí na platbách a na druhé straně na cenách na trhu. A výše pladeb je výsledek vyjednávání mezi komisí a členskými státy. Ale jsou to i další faktory. Třeba ceny, které se v jednotlivých členských státech liší. A někdy ty ceny skutečně hodně kolísají. Třeba až o 200 A kupní síla zemědělců není klíčový faktor z hlediska řízení rizik. Ale i tohle je možné zohlednit. Často se mluví o tom, že bychom měli posílit vyjednávací pravomoci zemědělců, vyjednávací schopnosti zemědělců. Musíme jim pomoct. Nakolik dobře jsou informovaní o jednotlivých faktorech, jako třeba mm, o proměnlivých cenách, aby si zajistili lepší příjmy. V Litvě a také v některých dalších zemích je spolupráce na velice nízké úrovni. A pokud jde o riziko, znamená to, že je velice těžké nějakým způsobem zajistit sdílení rizik. Zemědělci se prostě snaží přežít. A v tom řetězci má každý zájem jenom o to, aby všechno získal za co nejnižší ceny. Takže se musíme zamyslet nad různými opatřeními a zavést nové nástroje, které by byly účinné, kde by byly harmonizované na evropské úrovni. Protože proces zavádění nových opatření na národní úrovni je příliš pomalý a velice často to znamená, že celá řada hospodářství zbankrotuje. Například v Litvě v loňském roce zavádění některých opatření trvalo tak dlouho, že dnes praktický účinek zákona, který byl zaveden v důsledku těch eh, vyjednávání, je velice omezený. Takže možná bychom ty věci měli řešit na úrovni Evropské unie, spíše než jednotlivě na vnitrostátní úrovni. Protože jinak se může také stát, že nám v zemědělství nezůstanou vůbec žádná hospodářství. Například eh, stáda krav v Litvě klesla o 20 a zemědělci opouštějí tento sektor. Možná, že bychom měli přijmout opatření ještě předtím, než nám zbankrotují. Paní Posselberg. Ja, Herr Vorsitzender. Děkuji za slovo, pane předsedo. A děkuji také za představení studie. Mě velmi potěšilo to, že eh, tady máme k dispozici tak podrobná čísla, číselné údaje eh, v novém finančním rámci 2014 až 2020 máme skutečně hm, tři nové nástroje na řízení rizik, máme jako nové nástroje k dispozici. A když teď dostaneme tuto dokumentaci, tak ale vidíme, že jenom některé členské státy tyto nástroje eh, využívají. Myslím si, že komise by se měla ještě znovu podívat na příčiny, osvětlit je a zvážit si. Zdá přece jenom v rámci 28 členských států nemůžeme najít nějaký společný základ pro krizový nástroj, který bychom mohli nasadit a který by nás posunul více kupředu. předu. Je mi samozřejmě úplně jasné, že eh, různá implementace probíhá různě v 28 eh, členských státech, protože vlastně v zásadě nemáme žádnou společnou zemědělskou politiku, protože každý členský stát jedná sám za sebe a to je asi ta hlavní příčina všeho. Mm, byla bych připravena k tomu, abychom eh, využívali separátně nějaký krizový nástroj mimo tohoto finančního rámce, tak abychom potom mohli eh, reálně rychle zasáhnout a poskytnout skutečnou pomoc, podporu. Nicméně je mi naprosto jasné, že ve výboru Agri bychom o tom měli ještě intenzivně diskutovat, to znamená o tom, zda si skutečně přejeme, aby přímé platby byly výrazně eh, seškrtány a aby prostředky šly do nějakého fondu pojištění nebo zajištění, protože je jasné, že ty malé hospodářské politiky, podniky, malé farmáři, které všichni chceme ochránit a posílit, tak eh, tyto malé zemědělské subjekty mm, jsou mnohem více odkázáni na eh, tyto přímé platby prvního druhého pilíře. A myslím si, že nastal čas, abychom se intenzivně zabývali mechanismy zajištění a ve výboru Agri, abychom eh, přemýšleli a ukazovali skutečné možnosti, jak postupovat a jednat a to platí jak pro současné krize, tak pro budoucí, abychom je lépe zvládali. V USA se také nabízí jeden systém a já si myslím, že bychom měli zvážit to, zda to není možné i v rámci 28 členských států v EU. Děkuji. Děkuji, pan posel Lazou. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že vy sám víte, že zemědělci nežádají pouze o přístup nebo o řízení rizik, ale především chtějí nástroje k prevenci rizik. Potřebuje to i veřejnost. Nicméně my teď zvažujeme privatizaci. To šlo k tomu především v sektoru mléka, co se týče státní podpory pro různé krize, které nelze pojistit. Pak jsme dospěli k řízení rizik přes systém pojištění a přes fondy vzájemné pomoci, do kterých se musí přispívat. Takže ve Francii máme Národní fond, který je pod národním podstátním dohledem, protože veřejné prostředky musí procházet přes samotné hospodářství. Takže teď máme ten nástroj řízení v rámci fondu. A to znamená, že je třeba stanovit příspěvky, dobrovolné nebo povinné příspěvky. A to hodně zatěžuje zemědělce, pokud je to 20 eur na zemědělce na rok. Jsou ještě další každoroční platby pro specifické sektory. Mají zemědělci novou záruku pro ty společné příspěvky, protože drastické účinky by mohly vyvolat další zdravotní rizika, environmentální rizika. Pak jsou tady další věci. Je to třeba <clears throat> pojištění, které vyžadují banky. Mnohokrát děkuji za slovo, pane předsedo. Mluvíme tady o velice důležité oblasti. Tento sektor je mnohem důležitější, než byl před pár lety. Trh je velmi proměnlivý a to znamená, že zemědělci budou do budoucna ještě víc trpět v důsledku této proměnlivosti a nestálosti. Dochází také k velkému počtu katastrof. pomrzly nám sady, vinice. Místo, abychom měli 150 tisíc tun jablek, budeme mít 10 nebo 15. A já osobně mám také zkušenosti s takovými katastrofami. Já bych vám chtěl poděkovat za tyto údaje a chci se zeptat, co bychom měli dělat tady v Evropě, aby se nám podařilo totež, co kolegům ve Spojených státech amerických kde mají 85 až 90 hospodářství pojištěných. Já myslím, že bychom toho měli udělat víc a musíme pojistit všechno, co jde. Ve Slovensku například má letos pojištění jenom 10 sadů a to prostě nestačí. A ti, kteří pracují v sektoru mléka, říkají úplně to též. Potřebujeme účinné nástroje, Musíme omezit produkci a musíme také zajistit systém kompenzací. Já myslím, že musíme mluvit o tom, že se zvýší podíl eh, finančních prostředků na taková opatření. V USA dvě třetiny nebo 80 veškerých prostředků jde právě na tyto věci. A tady v Evropě máme jenom 1 prostředků využívané na tyto věci. Takže já se ptám, není na čase, abychom využili alespoň jednu čtvrtinu nebo jednu třetinu prostředků na společnou zemědělskou politiku pro tato opatření? Já myslím, že nemůžeme očekávat, že se k nám dostanou nové prostředky. Musíme toho udělat víc s tím, co už teď máme v rámci EZP. Musíme najít evropské nástroje a zajistit tak stabilnější prostředí pro naše zemědělská hospodářství. Měli bychom dávat víc peněz na řízení rizik, jinak naše zemědělská hospodářství zbankrotují. Děkuji, pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásil, eh, protože tady zazněl systém USA. Já jsem byl eh, překvapen tím, jak eh, představili, jak když představili tento systém USA, ale to nefunguje pro mm, chov zvířat a pro rizika, takže pouze pro ornou půdu. My už máme určité systémy pojištění Ehm, máme například pojištění proti ehm, povětrnostním nepříznivým podmínkám, bouřkám a tak dále. A já si myslím, že současná zemědělská politika umožňuje členským státům eh, získat prostředky nebo použít prostředky pro různé systémy pojištění, jenom zapotřebí to využít. Eh, to, že bychom v Evropě potřebovali nějakou další úpravu, například pro přírodní katastrofy, tak to je pravda, ale nějaký celoevropský systém pojištění by podle mě nefungoval. Máme tady 28 eh, členských států, a ty jsou tak natolik rozdílné, že není možné to podle mě zorganizovat z Bruselu. Máme tady výraznou eh, národní odpovědnost, byť se používají eh, evropské prostředky. nemyslím si, že je možné celoevropské využití nebo implementace. Já si myslím, že potom ta implementace probíhá na národní úrovni. Já jsem v Bavorsku byl včera přítomen na velké akce a mnohí zemědělci říkají, že to nejdůležitější je eh, změnit daňové právo na národní úrovni ať už se to týká mm, dopravních prostředků nebo zvířat, mm, prasat. A oni říkají, pokud by eh, mohli být osvobozeni eh, od daní, od daní a ušetřit tyto prostředky na horší časy, tak eh, by jim to velmi pomohlo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se autorům studie já jsem se nemohl poslechnout vaši prezentaci, ale měl jsem možnost podívat se na dokument. A mám dvě připomínky. Za prvé, když porovnáte náš systém s dalšími, zejména s tím americkým, je zřejmé, že my jsme mimo jiné strážci dohody z Marrakeše. Na to je důležité myslet, když ty systémy porovnáváme. Ten druhý systém, nebo moje druhá připomínka se týká toho, že když se podíváte na reformu SZP, je jasné, že jsme mohli zajít dál, zvlášť v některých oblastech. Zejména pokud je třeba o ovoce, zeleninu a víno. Ale tady se nechtělo dál postoupit radě. A já souhlasím s tím, co říkal Albert Des. Také jsem se tomu trošku věnoval. Ten systém pojištění v jednotlivých členských státech je eh, natolik rozmanitý, že je opravdu těžké zavést nějaký společný regulatorní rámec. A to musíme zohlednit jako jednu z potíží. Ale bylo by dobré, kdyby SZP stanovila nějaké pokyny, vytyčila nějaké pokyny a zavedla nástroje, které by každému členskému státu umožnily implementovat tyto nástroje v souladu s vnitrostátní legislativou. Když se rozhlédneme kolem sebe, Máme tady otázku pojištění, toho, jak eh, se pojištění vyvíjelo. Je to samozřejmě jedno z řešení cenové volatility, ale myslím si, že by byla škoda, kdybychom z jakéhokoliv důvodu <clears throat> takovýto systém nepřevzali v Evropě jako jediný. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že jsme dospěli na závěr našich otázek. Nikdo další už se nehlásí o slovo. Chce se vyjádřit komise? Dobře, prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zjevné, že studii také vítáme. Je to užitečný příspěvek eh, do současných debat k tomu, jaký byl dopad těchto nástrojů v Evropě. Práce je hodně, takže jsme rádi, že se tohle také ubírá tímto směrem a že můžeme pracovat s autory studie, abychom dále posílili porozumění tomu, proč se to využívá tak málo a co bychom mohli udělat do budoucna, abychom to vylepšili. Takže rozhodně studii vítáme a myslím, že nás ještě čeká hodně práce. A my jsme připraveni co nejvíc k tomu přispět. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan. Děkuji. A myslím, že teď by bylo vhodné, abychom se opět obrátili na naše odborníky a umožnili jim reagovat na položené otázky. Sami si můžete rozhodnout, v jakém pořadí si budete přát vystoupit, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já vystoupím ve francouzštině, aby si mohli tlumočníci trochu oddechnout. Padla tady celá řada otázek. Vše jsme si poznamenali. A uvidíme, zda v čase, který máme k dispozici, budeme moci na všechno odpovědět. Já bych se soustředil tedy především na dvě záležitosti. Jednak eh, konzistentnost eh, a evropská situace. My, když jsme sestavovali tu pyramidu, tak jsme si přáli eh, zdůraznit konzistentnost mezi interakcí různých aktérů. My chceme podporovat eh, řízení rizik eh, na té nejnižší úrovni eh, v první fázi, to znamená na úrovni zemědělských podniků, aby byla nastavena správná rovnováha v celém odvětví, jak o tom hovořil pan Dantan, aby bylo možné sdílet v rámci odvětví rizika i v rámci organizací producentů. Pan Paulo, pane Paulo de Castro, vy jste ve svém příspěvku hovořil o preventivním řízení trhu. A to je také velice důležitá věc. Je to nástroj, který umožní členským státům zlepšit konzistentnost. Potřebujeme konzistentnost také v oblasti daňové, v investicích. Zemědělci si musí být um, musí mít jistotu, že mohou investovat eh, prostředky v dobrých letech, aby pak mohli šetřit v horších letech. Potřebujeme také politice a konzistentnost. Je zajímavé, že jsou zde země, kde, které mají vázanou podporu u um, mléčného sektoru, jiné zase ne. A já si myslím, že třeba tu konzistenci e, zlepšit. A tady by měla, myslím, do věce vstoupit Evropská komise. Na to bych se obracel tuto chvíli. A je třeba také dopředu vědět, v jaké oblasti bude chtít komise intervenovat, aby zasáhla proti eh, rizikům. Je třeba také zlepšit konzistentnost eh, při používání státní podpory, ať už to bude v prvním nebo v druhém eh, pilíři. Při reformě SZP vznikl mechanismus spolupráce, který měl situaci trochu zlepšit. A teď je potřeba ještě posílit konzistentnost ve všech těch ohledech, o kterých jsem hovořil. My jsme eh, připravili několik eh, doporučení. Tak například pokud je o článek 222, eh, tak ten je smysluplný pouze před vypuknutím krize jako preventivní opatření. A za tímto účelem vlastně ten článek byl zpracován. Rizika mohou že soukromý sektor takto pokrýt pouze dopředu, předem. Takováto spolupráce si myslím, že by v evropském komunitárním rámci mohla fungovat. V tuto chvíli ovšem nejsme přesvědčeni, že Evropský rámec by měl být tak diverzifikovaný, jak je v nyní. Rizika jsou samozřejmě odlišná, to ano, ale my ve své eh, zprávě vycházíme ze současných modelů a na základě nich formulujeme určitá doporučení pro zlepšení eh, SZP. Nechceme přinášet žádnou revoluci, ale chceme spíše současný systém doladit tak, aby fungoval lépe. Určitá opatření, jak vidíme, jsou používána jenom některými členskými státy, jinými zase ne, nebo nejsou využívána tím nejlepším možným způsobem. Takže na tom si myslím, že by bylo možné um, zapracovat a není potřeba začínat úplně mm, na zelené louce s něčím eh, novým. Myslím, že je zjevné a že jsme to demonstrovali ve studii, že situace v jednotlivých členských státech se hodně liší. S tím je potřeba počítat a tím pádem je jasné, že není možné zavádět jednotný, rigidní regulační rámec. Proběhla tady ta změna přesunu z prvního do druhého pilíře, o tom eh, jsme se zmiňovali. My jsme pak poukázali ve svých doporučení, že je třeba zlepšit školení, že je třeba zlepšit eh, posílit eh, současné kapacity. A ještě bych se zmínil o krizích a řízení krizí. My, když jsme se zamýšleli nad touto studií, tak jsme samozřejmě nezvažovali konkrétně současnou krizi v mléčném sektoru, ale uvažovali jsme o rámci, který by fungoval v celém programovacím období až do roku 2020. Za současné krize si myslím, že je, je zjevné, že tlak na zemědělský rozpočet bude pokračovat i v příštích letech což znamená, že rozpočet pro zemědělství musí být eh, skutečně nastaven pro potřeby zemědělství, takže je otázka, jak využít eh, omezených zdrojů tak, aby to pro zemědělce mělo co možná největší dopad. Nejde o tom seškrtávat eh, podporu, ale mobilizovat evropské prostředky tak, aby byly využity co nejefektivněji. A za takové krize, jako probíhá nyní, je potřeba najít mechanismy, jak krizi vyřešit. Správný komunitární rámec, konzistentnost, eh, to jsou eh, určité možnosti a myslím si, že můžeme zlepšit také sdílení osvědčených postupů v prvním pilíři, v druhém pilíři i v oblasti státní podpory. Si yo quisiera añadir... Děkuji. Já bych tomu eh, doplnil některé záležitosti, které se týkají těch otázek, které jste položili. Řada z vás eh, hovořila o tom, zda by bylo možné mít eh, Evropský fond pro pojištění rizik v zemědělství. Takováto myšlenka má samozřejmě určitý smysl, zároveň ovšem naráží na Eh, problémy s růzností eh, situací v jednotlivých členských státech na severu, na jihu a tak dále. Pokud by existoval takovýto fond, společný evropský fond, který by vzájemně eh, vyvažoval eh, riziko, tak by muselo dojít eh, k zásadní rozpočtové redistribuci mezi členskými státy a to by bylo nesmírně komplikované, když zvážíte, jak probíhají diskuze na radě mezi členskými státy. Představte si, že by došlo k diskuzi o redistribuci evropských prostředků za současné situace. To by bylo velice obtížné. Druhá, eh, druhé téma, to jsou eh, takzvané spořící účty jako určité opatření. Já si myslím, že to dává smysl, že si šetříte v lepších letech na ty horší léta. Ale tato mm, myšlenka, která je tak jednoduchá a logická, v praxi naráží opět na značné obtíže. Jednak, že zemědělci musí změnit svůj přístup eh, také míra informovanosti je poměrně vysoká. E, v takovém případě je potřeba informovat e, zemědělce o určitých možnostech a navíc tyto účty narážejí také na daňový problém. A daňový systém, který e, se týká úspor na spořících účtech, se dosti liší v jednotlivých členských státech. Někde dochází k podpoře těchto účtů, jinde ten režim vůbec výhodný není. Takže myšlenka je to velice dobrá, velice jednoduchá, ale eh, v praxi eh, to také není úplně jednoduše proveditelné. Pokud jde o mechanismus eh, řízení krizí a prevence krizí, je zjevné, že ten mechanismus dobře nefunguje. Jednak jsou tady velice přísná a nepříliš pružná pravidla, ale kromě toho také není úplně jasné, kdy vlastně dojde k propuknutí krize a kde je možné tu krizovou rezervu použít. Není to jasné. A tím pádem tady dochází k určité eh, arbitrárnosti při rozhodování, zda už krize propukla či nikoli, zda to je krize, jaká krize. Je potřeba, aby existoval nějaký spouštěcí moment, eh, který by okamžitě umožnil uplatnění tohoto krizového mechanismu. Nemůže tady být eh, taková své vole, která funguje v tuto eh, chvíli. Takže je potřeba nastavit jasná pravidla pro víceméně automatické spuštění takového krizového mechanismu. A pokud existuje krizová rezerva, tak musí být mimo rozpočet. Musí stát mimo rozpočet, protože pokud bude v rámci rozpočtu, jako je tomu doposavat, tak samozřejmě logicky budeme narážet na problémy další téma, o tom jste tady také hovořili, a to je problém mléčného sektoru. Já bych si dovolil určité zamyšlení. Jedna ze záležitostí, na kterou se e, zamýšlíme, je, že sektor, kde působí organizace producentů, by se měly pokusit e, sehrát větší roli, trochu regulovat e, ten sektor, dosáhnout změn cen a tak dále. Při takovýchto krocích ovšem narážíte na pravidla eh, volné hospodářské soutěže. A to samozřejmě opět je věc eh, značně obtížná, ale myslím si, že je potřeba diskutovat o tom, jaká opatření, jaké kroky ještě eh, jsou přijatelná podle současných pravidel pro hospodářskou soutěž a které ehm, opatření už by šla proti současným pravidlům. Takže to si myslím, že je potřeba mm, promyslet a jasněji naformulovat. Další velice důležitá otázka, to je řízení rizik nebo opatření či mechanismy a nástroje na řízení rizik. Ale ta nás nemůžou ochránit před eh, systémovými krizi krizemi. Pokud je nějaké odvětví eh, chronicky eh, v krizi několik let, tak to už nemůžete řešit nástroji na eh, řízení rizik, protože to už není riziko, to už je strukturální krize určitého odvětví, které musí projít restrukturalizací, protože na nástroje pro řízení rizik jsou tady pro nenadálá rizika, která se jeden rok objeví, ale pak už nikoliv, ale pokud nějaké odvětví prochází se trvalým poklesem, nejde už o jednorázovou krizi, ale systémovou situaci. A pak ještě jedna věc, jsou tady zajímavé eh, návrhy, například vytvořit tu Evropskou observatoř pro zemědělské trhy, eh, která by umožnila právě to automatické spuštění mechanismu pro řízení krize. To si myslím, že je velice důležité, že Evropa by skutečně měla mít nějaký informační nástroj, právě takovou tu třeba observatoř, která by schromažďovala eh, údaje, na základě nichž by bylo možné pak jednat. A poslední věc. Myslím si, že je také velice důležité, aby mm, a to je jedno z našich mm, doporučení, je možné to dále analyzovat, že jeden z nástrojů, který zatím eh, SZP mm, neprovedla v rámci druhého mm, pilíře řádně, je otázka eh, pojištění příjmu. Víme, že fungují ty, ty vzájemné fondy pro sklizeň, tam možnost eh, spořících účtů. Eh, existuje ten nástroj eh, stabilizace příjmu IST. Ale řádně se nevyužívá pojištění a my si myslíme, že by možná mohl vzniknout nový nástroj pojištění příjmu, eh, jako doplněk pro stávající nástroje, které fungují v oblasti sklizně a e, výnosů. Takže myslíme si, že by to mohl být ještě další krok e, k, k pojištění, tedy sklizně. Děkuji. Já bych e, k tomu doplnila dvě věci. Jeden drobný postřeh, protože jinak už tady moji kolegové řekli vše. Já bych se tedy chtěla zmínit o těch otázkách, které směřovaly na snížení plateb. Vy jste hovořili o snižování plateb pro zemědělce. Tento návrh, který eh, jsme zmínili, uvažuje o možnosti snížení základní platby eh, eh, které se vyplácejí velkým podnikům, to znamená nedotkly by se malých zemědělců. Takže čistě jsme uvažovali o možnosti, že by část té základní platby eh, se, se snížila a tato částka by šla na eh, nástroje pro řízení rizik. Chtěli bychom tak eh, motivovat podniky k tržnějšímu přístupu, aby se více orientovali na trh a využívali těch nových nástrojů, jako je například pojištění eh, mm, se proti tržním rizikům. Také jste hovořili několikrát o standardech VTO, o pravidlech VTO a možnosti eh, toho, že bychom podpořili nástroje na krytí eh, mírných Eh, rizik, to znamená, které nedosahují těch škod nad 30 eh, Samozřejmě, že eh, dodržujeme Marrakešskou eh, smlouvu, ale myslíme si, že je možné se i nad takovou možností zamyslet, že je možné přijít s nějakou podporou v podobě nástroje eh, na malé škody. Je potřeba ještě provést analýzy toho, jakých odvětví se toto dotýká, kde skutečně i ty ztráty menší než 30 mohou mít tak zásadní či přímo katastrofální dopady. My si myslíme, že SZP by ovšem neměla financovat eh, čistě nástroje zeleného eh, boxu. Je potřeba eh, podpořit i nástroje žluté skupiny podpor Amber Box. A proto hovoříme o, těch, o tom pojištění, o nástrojích ve formě pojištění. To je ode mě vše. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pokud mohu k tomu ještě něco doplnit, tak ehm, otázka stojí, kdy tedy dochází ke krizi, kdy vlastně krize propuká a co bychom za krizi měli považovat a na základě jakých kritérií bychom měli říci, nyní už krize propukla. A kdy tedy bychom měli začít eh, přijímat opatření pro boj s krizí? A já obecně mám eh, pocit, že je vždy lepší eh, začít jednat co možná nejdříve, ještě předtím, než krize propukne naplno, že je to vždy levnější. A další věc, eh, musíme také dbát na to, abychom nenarušili stabilitu trhu, protože to, to je podle mě věc vůbec nejdůležitější. Stabilita trhu. Je potřeba tedy mít určitou intuici ohledně vývoje trhu. A mám pocit, že Evropská komise jedná trochu jinak. Ta nám neustále tvrdí, že žádná krize není a až krize propuchne, tak už začne mluvit o tom, že vidí světlo na konci tunelu. Ale ono to úplně takto nefunguje. Já myslím, že třeba teď už jsme svědky toho, že propuká krize v mléčném sektoru. A vzpomínám se na komisařku Fisher Bowl, která eh, vždy trochu hrála eh, o čas a váhala s podporou mléčného sektoru a nakonec došlo eh, k značným škodám a k vysokým nákladům na řešení krize. Restrukturalizace trhu možná byla potřeba, ale bylo by to velice tvrdé pro řadu farem a producentů. Byť chápu, že někdy musíme v politice přijímat e, i obtížná, nepopulární rozhodnutí. Když e, a zároveň si myslím, že musíme také e, zvažovat faktor klimatu, který má dopad na, na stabilitu trhu a na produkci. A když dojde k nadprodukci a my nadprodukci dostatečně rychle nestáhneme, může dojít k destabilizaci trhu. Ale při poslední reformě SZP jsme se maximálně snažili tuto situaci řešit. Snažili jsme se společně s komisí zatlačit na radu, a omezit působnost eh, nebo možnost využít eh, přímých intervenčních opatření. Já si myslím, že pokud je intervenční opatření ovšem mm, uplatněno rozumně, tak to nemusí jít proti zásadám volného tržního eh, hospodářství a myslím, že i současná situace dokládá, jak jsme eh, měli správně postupovat. Takže dámy a pánové, děkuji vám za předloženou studii. Vítáme to, co řekla Evropská komise, že se budeme moci společně eh, sejít a diskutovat hlouběji o závěrech této odborné analýzy o nástrojích, které používáme pro řízení rizik nyní a které bychom mohli um, případně zařadit do SZP nově po reformě po roce 2020. Takže tím jsme uzavřeli tento bod na programu jednání. Děkuji za prezentace. Děkuji za tuto diskuzi. Proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do punktu. Dámy a pánové, jistě se blížíme už k bodu číslo 5, což je prezentace komise Generální ředitelství Agri. Budu nás informovat o aktuální situaci v oblasti nedávných a nadcházejících aktů přenesené pravomoci. Aktiv přenesené pravomoci vzbuzují celou řadu otázek, pochybností a právě proto velmi vítáme dialog s komisí a také prezentaci takovýchto aktů přenesené pravomoci a to dostatečném předstihu. Dnes tady máme eh, jako hosta zástupce eh, komise eh, pana Jence Šapse, je generálním ředitelem direktorátu C pro společnou organizaci trhu pro zemědělské produkty. Po jeho prezentaci bude prostor na položení otázek. Pane Šapse, máte slovo. Thank you, uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za příležitost prezentovat vám eh, znovu, jak vypadá současná situace u nadcházejících aktů v přenesené pravomoci. Jak víte, je to věc, která se na naší straně stále vyvíjí. Eh, v našem eh, zájmu je s vámi se spolupracovat. Také víte, že se mm, zaměřujeme hlavně na společnou organizaci trhu. A tam nás čeká momentálně úkol, eh, který se týká stávajících eh, ustanovení a to, jak z nich vytvořit nové aktiv přenesené pravomoci. První věc, která nás čekala, a to Mm, v souladu se sladěným eh, procesu reformy, tak to je těch známých 200 eh, nařízení komise. My jsme počítali se tak s tím, že budeme mít tak 200 aktů přenesené pravomoce, 200 prováděcích aktů. Bylo jasné, že to není vhodné ani žádoucí, takže další věc, kterou jsme udělali, bylo, že jsme se eh, zamysleli nad modernizací, mm, revizí a vlastně aktualizací, aniž bychom zasahovali do eh, základních aktů a nějaké otevírali. Eh, hlavním motivem bylo určitě zjednodušení, lepší konzistence, snížení chybovosti a omezení administrativní zátěže. A zároveň také proces sladění, který představuje důležitý aspekt. Je to důležitá věc v této oblasti. Vždy nám jde také o to, abychom zlepšili právní jistotu. Chceme se tedy zabývat možnostmi, jak naši legislativu zlepšit, aby byla čitelnější, dostupnější, pro její příjemce, pro ty, kterých se přímo týká. Tento cíl je takovým průřezovým cílem, horizontálním cílem pro nás. A um, chceme, aby na konci toho procesu jsme neměli více než plus minus 20 aktů v přenesené pravomoci a plus minus 20 prováděcích předpisů. Ty by měly pokrýt celou oblast společné organizace trhu. Rád bych poděkoval výboru Agri mimořádně za vaši aktivní účast a za vaši aktivní roli, které jste se chopili. Je jasné, že e, stále platí výzva z naší strany, abyste se zapojovali do expertních skupin. Je nám jasné, že nevždy je to možné, ale ještě jednou bychom chtěli zopakovat tu prozbu na vás nebo výzvu, kterou na vás máme a která už z naší strany několikrát zazněla. Mm, chtěl bych také potrhnout mm, přístup, že se jednou za čas setkáváme se spravodajem, jeho týmem, to je věc, kterou vítáme. V tomto případě je to Anton Ton, europoslanec, A máme pocit, že můžeme stavit na zkušenostech Evropského parlamentu a díky nim je potom náš návrh lepší a může dojít k maximálnímu sdílení eh, znalostí a zkušeností ještě předtím, než eh, postoupíme v celém procesu dále. Eh, vždy je zde možnost se na nás obrátit i bilaterálně v případě potřeby nějakých vysvětlení takže ještě jednou chci zopakovat toto pozvání. Náš tým je k dispozici k rozhovorům o konkrétnějších tématech, o konkrétnějších otázkách, které byste měli a chtěli byste s námi probrat. Eh, dovolte mi, abych teď řekl něco ke stávající situaci, tedy k tomu, kde se teď nacházíme. Já eh, zopakuji to, že jsme aktualizovali pro sekretariát a pro parlament současnou situaci u toho programu sladění společné organizace trhů. Tabulku, která to mm, znázorňuje, která obsahuje ten přehled, už jste obdrželi. A určitě jste si všimli, že jsme dosáhli během eh, posledních měsíců velkého pokroku. Náš dokument poslední eh, předtím jsme vydali podle mě někdy na konci dubna a porovnáme-li to dokonce s dubnem, tak eh, za poslední dva měsíce jsme u aktu přenesené pravomoci, které byly teď už eh, předány k dalšímu přeskamu ze strany zákonodárce. tak ehm, tam máme návrh eh, k soukromému skladování a veřejným intervencím. Tak to je jedna věc, kterou jsme řešili. A pak tady máme téma zemědělských licencí, což je také důležité téma. Třetí téma je, um, jsou národní programy pro oblast vína. A eh, konečně také další téma, to je cukr a eh, takzvané value sharing a pravidla pro tuto oblast, a to formou aktu přenesené pravomoci. Eh, tam momentálně probíhá eh, dohled. Kromě toho máme celou řadu důležitých eh, aktů přenesené pravomoci, které nás ještě čekají. Měly by přijít na řadu během následujících měsíců a mm, věřím tomu, že to zvládneme do konce roku. Zejména to platí pro eh, ovoce a zeleninu a aktiv přenesené pravomoci, potom ehm, kvóty a tarify, ehm, klasifikaci jatečně upraveným těla, tělům a mm, také důležitá iniciativa, ze které by měl vzniknout eh, prováděcí akt a což jsou ty systémy ve školách School Schemes. Na tom jsme pracovali velmi dlouho, dlouho posledních pár měsíců společně. Ještě jednou bych chtěl zopakovat, že eh, máme velkou důvěru v to, že eh, se ty informace k vám dostají ještě během tohoto roku. Aby byl obrázek ucelený, tak bych rád zmínil, že Eh, několik aktů jsme eh, vyhodnotili jako zastaralé, například rolling program, dále eh, potom mm, to kolo 60 mm, nařízení komise a to s ohledem na ty situace, které, které se provádějí, tak jsme řekli, že jsou zastaralé. Budeme hledat ještě další možnosti jak bychom mohli eh, snížit počet předpisů. Eh, použít tam tu doložku Sunset Clause. Z mé strany je to zatím vše, byť samozřejmě velmi rád vám poskytnu podrobnější údaje k některým konkrétním aktům přenesené pravomoci. V této věci jsme v vašich rukách, ale prozatím teď eh, to ponechám na vás, abyste eh, nám položili konkrétnější otázky k některým eh, z tématů nebo bodů. Pro nás jsou všechna ta témata důležitá, ale možná, že vy se chcete zeptat na některé konkrétní z nich. Děkuji za slovo. Děkuji, říká pan předseda. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais, si vous me permettez, donc revenir justement donc sur la. Děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, já bych se rád vrátil k otázce produkce vína. O tom dokument také pojednává. Mluvili jsme už o tom s komisí a měli jsme příležitost eh, podívat se na to poprvé. Já myslím, že by bylo dobře, kdybychom si prošli veškerý upravený text a tím bychom si udělali úplný obrázek o tom, jaké úmysly má komise v tomto sektoru. Co se obsahu týče, těch citlivých otázek, já myslím, že se musíme zaměřit na to, abychom zajistili, že to, co se tady navrhuje, nepovede ke změně toho, co už jsme změnili v roce 2008 z hlediska podporných programů pro produkci. Já myslím, že musíme zachovat specifická nařízení, která máme pro vinařský sektor. A také si myslím, že musíme zachovat veškerá geografická označení, stejně jako další popisy. Já myslím, že tohle všechno musí být v jednom textu, abychom si udělali dobrý přehled. Je velice důležité, abychom neomezovali srozumitelnost pro hospodářské subjekty a nakonec je třeba říct, že rámec pravidel pro e, zeměpisná označení musíme zachovat. A to v úplném textu, který bude srozumitelný. Děkuji. A čitelný. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj chci poděkovat eh, generálnímu řediteli a jeho týmu za kvalitu dialogu, který tady probíhal. A chci připomenout ostatním politickým frakcím a sekretariátu, že pořád ještě nevíme, kdo bude mým stínovým zpravodajem. To stále není jasné. Takže mnohokrát děkuji komisi za kvalitní debatu. Dnes máme čtyři uzavřené texty který, které byly předloženy parlamentu. Je tady akt přenesené pravomoci o soukromém skladování, kterým se nahrazuje stávající text. Radě se podařilo dosáhnout schody, jenom dvě země měly výhrady. A co se parlamentu týče, lhuty už uplynuly a nemáme k tomu žádné připomínky. A pak máme akty přenesené pravomoci k certifikátům. A tam se odkazuje na počítačový systém komise. Částečně proto, abychom pokryli informace, které potřebujeme ke sledování trhu. V předchozí debatě ve výboru pro zemědělství zaznělo přání, neli dokonce požadavek, abychom měli dobré systémy zprávy údajů, abychom měli přehled o tom, jak to vypadá na trhu. A pokud jde o přijetí nebo úpravu doporučení pro trh. A pokud jde o mechanismus pro ovoce a zeleninu, to zahrnuje stávající mm, předpisy, ale rozšiřuje se tím také obálka. Je tam ta marže 3000 tun a na tom se v podstatě parlament shodl. A poslední akt, na který jsme byli upozorněni, se týkal cukru a mm, tomu asi budu věnovat na delší čas, protože ten text, který jsme dostali, byl předmětem rozsáhlého vyjednávání. A chci upozornit, že parlament se bude vždy snažit zajistit, že politické dohody, které byly uzavřeny, budou opravdu dodržovány. Nejde jenom o generální ředitelství pro zemědělství, ale i o další útvary komise, kde jednotlivá oddělení nebo ředitelé chtějí oživit určité prvky, získat zpět při podrobném rozpracování těch nařízení, to získat zpět to, o co přišli při vyjednávání a já myslím, že se budeme snažit zajistit, že to není přijatelné a doufám, že generální ředitelství pro zemědělství bude vědět, že parlament mu dá podporu a doufám, že převáží stejný duch, v jakém jsme jednali o cukru. A pokud je o víno, to je věc, která tady zazněla několikrát, my nemůžeme prostě dovolit, aby ta debata byla roztříštěná. Je důležité, abychom měli celkový obrázek o tom, co si komise přeje a jaké má úmysly. Za tyto věci mají bohužel eh, odpovědnost různí lidé, ale všechno, co se týká identifikace, Ať už jde o tradiční metody, standardy pro produkci, zeměpisná označení, všechny tyto věci musí být skutečně srozumitelné ve všech ustanoveních. Musí být jasné, o co jde. I pokud jde o ovoce a zeleninu, Dosavadní stav vyjednávání je takový, že se nám podařilo zohlednit spoustu obav producentů, za to komisi děkujeme. Ještě nás čeká hodně práce pokud jde o uvádění na trh a úlohu družstev při eh, realizaci těchto programů, to je nutné vyjasnit, protože když jsme pracovali na společné organizaci trhu, tak jsme říkali, že družstva jsou specifickou formou organizace producentů. A když jsme se dívali na implementaci eh, předpisu 222 v sektoru mléka, říkali jsme, že potřebujeme konkrétní místo pro družstva protože ustanovení o združeních producentů tady nestačí a musíme dále vyjasnit, jak to vlastně má být. vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak hovořilo se o aktuálních tématech a já jsem velmi rád za to, že zpravodaj dává pozor aby věděl, která akty přenesené pravomoci se právě projednávají. Ale já mám nějaké připomínky k systému. Mám pocit, že akty přenesené pravomoci, pokud je o Lisabonskou smlouvu, tak tam jsou upraveny velmi dobře aniž by tady byl nějaký nárok ze strany rady a parlamentu, je, mají, jsou pravomocné, je to tedy nebyrokratické. Nicméně, v Lisabonské smlouvě se mi mimořádně líbí jedna věc, a sice to je nárok parlamentu nebo rady, a to stačí. To znamená, stačí jedna z těch institucí, nemusí to být obě najednou. A uh, pan Šaps byl ve výboru Agri, e, a tehdy, když jsme hovořili o Lisabonské smlouvě o provádění aktu přenesené pravomoci při eh, eh, provádění reformy eh, SZP a tehdy jsme zapsali velký kus parlamentní historie a měli jsme díky tomu možnost jednat. Kolegové hovořili také o dalším tématu a sice, že komise aktiv přenesené pravomoci se snaží někdy něco, co nebyla schopna prosadit politicky, tak to prosadit přes aktiv přenesené pravomoci. A měli jsme tady příklad SZP, ale v parlamentu jsme nikdy neměli mm, ten faktor, který se teď uvádí v dokumentu, kdy se hovoří o nějakém faktoru 0,3 pro eh, rostliny a pěstování. A o eh, rostlinných bílkovinách. Hovoří se o stovkách tisíc eh, plochy, kde se vlastně pěstují rostlinné bílkoviny nebo produkují. A myslím si, že to je v náš prospěch, ale myslím si, že je třeba se naučit zacházet s aktiv přenesené pravomoci a pokud komise je připravená, já mám za to a vidím, že je, tak můžeme o aktiv přenesené pravomoci společně eh, diskutovat a, řešit eh, přes tyto akty věci, které jsou v zájmu našich zemědělců a Evropy. Pani posel Guljana. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti, že vedeme rozpravu s komisí ohledně těchto záležitostí. Nicméně já nebudu mluvit přímo uh, o uh, aktech přenesené pravomoci, ale o jiných věcech, které jsou dosti zásadní na to, abychom je probrali v rámci AGRIM. Eh, v Dubnu komise předložila návrh na úpravu Eh, opravu směrnice o eh, zdraví rostlin 2029. Tato úprava, eh, navrhovaná úprava podle komise je navržena tak, že se oslabí kontrola fitosanitární kontroly, pokud jde o dovoz z třetích zemí do EU. Jednak se navrhuje to, že se Například pokud jde o black spot eh, a eh, skvrnitost citrusových ehm, plodů sníží přísnost a četnost kontrol, přitom kontraminace v Evropské unii by byla zásadním problémem. Navíc potom už nefungují samozřejmě žádné e, interní kontroly v rámci EU, protože máme jednotný trh, takže je naprosto nepochopitelné, že Evropská komise chce nastálo e, nastavit požadavek tak, e, že vlastně snížíme například u těch citrusových plodů kontroly pro onemocnění rostlin a to podle eh, toho upraveného, upravené směrnice 2029. 11. května v úředním eh, věstníku eh, byly tyto nové požadavky publikovány, ale podle toho sdělení z úředního věstníku původně mělo jít o dočasné opatření, Eh, které by platilo pouze do roku 2019, eh, eh, ale teď se zdá, že dojde k trvalému snížení kontrol při dovodu z třetích zemí. To je skutečně barbarské opatření. Přitom jde o naprosto zásadní onemocnění pro citrusové rostliny. Jinými slovy, skutečně nechápu, co vede k tomu, že snížíme naši ochranu, ochranu našich odvětví. K určitému e, snížení dochází také u e, sanitární ochrany v rámci e, Evropské unie. Takže my my se stěžujeme na takovýto přístup, protože je zcela nepochopitelný, není to správný postup eh, DG Sanko a já bych eh, to velice ráda zde veřejně eh, nadnesla. Myslím si, že by měl zasáhnout Evropský parlament protože něco takového není možné, protože potom budeme čelit fitosanitárním krizím, s nimiž eh, nebudeme moci nic eh, udělat. Eh, my totiž nehlídáme vstupní místa do Evropské unie, není možné nastavit takovéto snížení kontrol jako trvalé opatření. Myslím si, že to je zásadní zhoršení fitosanitární ochrany a není možné to vysvětlovat flexibilním přístupem eh, k dovozu ze třetích zemí. Děkuji. Pan posel de Castro, paní profesorze. No, Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já jsem se chtěl vyjádřit také k tématu aktu přenesené pravomoci, ale eh, kolegové toho už spoustu řekli přede mnou. A mě nezbývá než jenom eh, zdůraznit obavy, které u nás panují ohledně aktu přenesené pravomoci. Ehm, jsou to obavy z toho, že mm, nebudou v souladu se všemi aspekty, nebudou aktualizované a budou mít potom málo času na reakci. Eh, teď bych chtěl hovořit o ovoce a zelenině a o krocích, které byly udělány a v této věci bych chtěl poděkovat generálním ředitelství eh, Agri za pokrok a já doufám, že ten finální akt Eh, bude odrážet opravdu pokroku předu. A že budeme moci eh, konstatovat tu skutečnost, eh, že to je úspěšné černé na bílém. Čerpaliśmy listy zgłoszeń ze strany paní i Děkuji, vyčerpali jsme seznam přihlášených řečníků. Chce se zástupce komise vyjádřit k tomu, co říkají poslanci, byli bychom děční. Thank you, uh, chairman and... Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji také poslancům za jejich vyjádření a dotazy. Myslím, že naše zájmy se shodují, chceme pokračovat eh, co možná eh, nejlépe s tímto projektem. A tak mohu pouze zopakovat co jsme říkali již při dřívějších příležitostech a myslím, že nás chápete, že to vidíte stejně, že doposavat spolupráce probíhala dobře. Samozřejmě, že prostor pro zlepšení vždy je a Vím, že některé z těch iniciativ jsou komplikovanější než, než jiné, například eh, v oblasti ovoce a eh, zeleniny tam to jistě eh, platí a v takovém případě bych eh, možná poprosil o to, abychom se osobně sešli a podrobně se podívali na to, co je podstatou problému. Dále se domnívám, že je zjevné, že pan Andrie o tom hovořil. Hmm. Tak nakolik to chápu, vy jste hovořil o eh, pravidlech uvádění na trh, eh, pokud jde o, o víno a mluvil jste o označování výrobku. Já si myslím, že tady nebude návrh k dispozici v krátké době. Jde o část eh, číslo 5 a tam ještě předtím, než cokoliv nového navrhneme, proběhne evaluační proces, kde budeme probírat veškeré obtíže a reakce vinařů. A my víme, že musíme v této oblasti postupovat velice opatrně. Pokud jde o další věci, tak je potřeba se nastavit eh, nějaká společná očekávání i, i politicky. My nechceme nějak interpretovat eh, základní akty, to určitě není naším cílem a záměrem. Chceme pouze provádět legislativu, která je stanovená eh, základním nařízením. Takže Nechceme se dotýkat eh, té základní dohody, měnit ji, ale chceme provádět eh, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci základní principy primární legislativy. Tak jsme postupovali do posavat a doufám, že v tom budeme moci úspěšně pokračovat i dále. Zazněla tady otázka paní Garci, která se týkala eh, skvrnitosti rostlin Black Spot. Vy jste sama správně eh, řekla, že to je trošku otázka nad rámec eh, tohoto tématu. Není to v mé kompetence, proto si dovolím předat vaši poznámku kolegům v DG Santé a jsem si jist, že při nejbližší příležitosti s vámi tuto záležitost budou moci podrobněji probrat. Co se týče Co se týče dalších témat, ohlížím se na kolegy, jestli jsem něco nezanedbal, na něco nezapomněl, zdá se, že ne, takže děkuji za pozornost. a jsme vám plně k dispozici pro jakékoliv příští zasedání. Bardzo děkujeme, zapevně budeme vracet do tématu. Děkuji. Ještě se k tomuto tématu určitě v budoucnu vrátíte. Velice správně jste řekl, že při zpracovávání aktů v přenesené pravomoci je potřeba se předřet ducha eh, základního výchozího dokumentu, ale to může být eh, někdy velice obtížné, protože ten základní princip nemusí být úplně, úplně zjevný a tak se pak těžko na tom staví, ale myslel jsem to spíš eh, v žertu. A děkuji za to, že jste přislíbil další spolupráci na naší straně máme tým vedený panem, tým vedený panem Dantánem, s nímž se budete moci znovu sejít a probrat veškeré záležitosti. a doufám, že tak naše očekávání se více lépe promítnou do vašich návrhů. Já vím, že to není vždy snadné, ale je potřeba, aby, abychom jako obě dvě instituce byly schopni, schopny zohlednit potřeby zemědělců. Takže děkuji. A tím jsme uzavřeli tento bod na programu jednání a dámy a pánové, tím uzavírám dnešní zasedání. Zítra začneme v 9 hodin ráno. Naším hostem bude zítra dopoledne pan komisař Kaněte a budeme hovořit o roli zemědělství v klimatických změnách, o obtížích, na které narážíme v této oblasti. Takže ještě jednou děkuji, vážení kolegové, a sejdeme se zítra dopoledne v 9 hodin. Hezký večer.